se týká po konzultace politických skupin. Předseda doporučuje, eh, a teď vás žádám o pozornost, bod o nestabilní situaci v Líbii se eh, má, měla probírat ve čtvrtek, ale bude se probírat ve středu odpoledne a 28. zasedání eh, OSN se bude probírat ve čtvrtek eh, ráno. Máte k tomuto nějaké poznámky? Žádné nevidím, takže takto je změna.